Good afternoon, um, colleagues. Let's start our committee meeting for today. We have Dobré odpoledne, kolegové. Začínáme dnešní odpolední zasedání. Máme tady hodně práce, čeká nás také hlasování. Takže nejprve několik sdělení a organizačních oznáme, oznámení. Takže nejprve nás čeká přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte nějak, žádných připomínek, je přijat. Za druhé, vám mohu říci, že máme tlumočení z francouzštiny, němčiny, eh, angličtiny, češtiny, polštiny, italštiny. Eh, to je všechno aktivně a pasivně a eh, nizozemština pouze pasivně. Eh, prosíme vás všechny, eh, všechny, kteří se připojete na dálku, aby vás bylo dobře vidět na kameru, protože jinak není možné eh, tlumočit. Druhé oznámení. Máme zde zprávu z mise do Itálie. Naleznete ji ve složkách pro dnešní zasedání. Navštívili jsme Itálii těsně před vypuknutím koronavirové krize. Já jsem delegaci přesedala, bylo to velmi zajímavé, velmi zajímavá mise. Takže prosím, přečete si tu zprávu, pokud vás to zajímá. A já doufám, že už brzy zase budeme moci jezdit na mise. Doufejme tedy, že snad od září to bude možné. E, čekají nás dvě hodiny, jako obvykle, takže budu velmi přísná, co se týče dodržování řečnického času. Eh, toto zasedání je vysílán online. Eh, také máte na e-meetingu všechny dokumenty, můžete si je stáhnout ze svých tabletů nebo laptopů. Dále nás čeká schválení eh, zápisu zasedání z 8. června. Pokud nebudete mít žádných připomínek do konce dnešního zasedání, bude považována za schválené. Mm, takže nyní můžeme přejít k bodu čtyři na pořadu jednání. To je přijetí návrhu stanoviska umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví. Spravodajka je paní Van Sparenták. Příslušný výbor je výbor Kult. My jsme eh, hovořili 8. června o kompromisních návrzích nebo o pozměňovacích návrzích máme osm kompromisních návrhů, které předkládají stínový zpravodaj a zpravodajka a dnes budeme hlasovat o e, tedy návrhu stanoviska. E, podívám se, zda máme kvórum. Všechny účastníky, kteří se účastní dnešní schůze na dálku, zmáčkněte si e, tu, eh, to tlačítko zvednout ruku, abychom věděli, že jste tady, že jste připojeni a aktivně se účastníte dnešního zasedání. Takže abychom vás tedy samozřejmě mohli započítat do kvóra. Takže kvórum máme, to je v pořádku a můžeme tedy začít. Pan Šváb. Ano, máme kvórum, ale bohužel někteří z našich kolegů mají technický problém, nemohou si stáhnout ten e-mail pro iVote. Eh, kontaktovali sekretariát i náš tým, ale dva z kolegů v tuto chvíli nemohou eh, se dostat do toho systému iVote, protože prostě nemůžou otevřít ten soubor, kterým byl zaslán. Prosím, udělejte s tím něco. Děkuji. Dobrá, hlásí se ještě další dva. Paní Hán. Ano, já jsem měla stejný problém. Vždycky mi to hlásí, že jsem nepřipojená prostřednictvím iCloudu, ale to přitom jsem. Takže jde to nějak eh, napravit? Pan Godzi? Jenom všeobecně jsem překvapen, Mm, jak se do toho zapojil eh, sekretariát, protože ten vzkaz na začátku nebyl jasný. Máme starý systém, nový systém, jak to funguje tedy společně. Já jsem tedy byl ochoten otestovat nový systém, a pak mi bylo řečeno, že pokud už jsem zkusil nový systém, nemohu se vrátit k starému systému. Takže prosím vás, vysvětlete to příště nějak lépe, jak to celé funguje. Protože tady jde o naši demokratickou povinnost, nikoli jenom právo. Yes. Okay. I, um, I understand the concern. Dobrá. Chápu, rozumím, v čem byl problém. Já jsem se to tím samozřejmě zabývala. Eh, jak funguje iVote, nejenom ve výboru, ale všeobecně. Je to nový systém, který byl nastaven tak, aby umožnil komplikovanější hlasování, včetně toho dnešního. Ten test měl všem umožnit, aby se obeznámili se systémem, aby zjistili, zda tedy nejsou žádné problémy a aby se ty problémy daly vyřešit. Ukazuje se, že dnes to tedy nebylo uspokojivě vyřešeno. Vidím, že někteří lidé, kteří byli tedy přichystáni eh, využít ten systém iVote, nemohli z technických důvodů. Takže chápu, že papírový systém je alternativní možnost pro ty z vás, kteří se nemohou nebo nechtějí eh, tedy přihlásit na iVote. Takže kdokoliv z vás, kdo nemůže, máte ještě k dispozici tedy ten papírový systém. Ano, jak říkáte, je to vaše demokratická povinnost, nejenom právo a máme takový malý problém. A sice potřebovali, potřebujeme výsledky prvního hlasování proto, abychom mohli pokračovat s tím konečným hlasováním a to dnes. Takže pokud hodně lidí nebo příliš mnoho lidí si požádá o papírový hlasovací systém, nebudeme mít výsledky včas a nebude tedy možné dnes eh, dokončit hlasování, konečné hlasování, nebo to budeme muset protáhnout, protože budeme muset čekat tedy, než se to všechno spočítá. Já bych si potom musela ověřit se sekretariátem a s panosem, kdy by to mohlo být. Já tady navrhnu, abychom to udělali co nejrychleji, protože pozor, sekretariát to manuálně potom musí všechno zadat do systému, v tom systému iVote, do té databáze. Ode všech lidí, kteří využili ten papírový eh, hlasovací systém. To samozřejmě bude v nějakou dobu trvat, tak eh, pokud těch lidí bude hodně z technických důvodů, tak eh, samozřejmě se to protáhne. Uděláme to a uvidíme, jak rychle se to bude dát stihnout. Na příští týden se budeme muset trošku lépe připravit a nalézt řešení. Bereme to vážně. Já to rozhodně beru vážně, něco eh, musíme vymyslet, jak, se to, jak by se to dalo vyřešit. Nyní tedy oficiálně zahajuji hlasování. Ti z vás, kteří se mohou připojit na iVote, prosím, hned hlasujte nebo začněte hlasovat. A ti z vás, kteří nemůžou, hlasujte tedy prostřednictvím papírového hlasování. Um, můžete hlasovat po dobu jedné hodiny, řekněme do 14 15. Hmm. Takže uzavřeme hlasování ve 14.15 a uvidíme, jak rychle se nám potom podaří propočítat, spočítat ty výsledky. Doufejme, že to stihneme vyhlásit v těch 15 hodin. Paní Hán se ještě hlásí. A ti, kteří se eh, už registrovali na ten iVote, dostali jsme i papír, máme i ten PDF eh, formát, ti, kteří se zaregistrovali pro iVote. Yes, it's not um, on my machine. It's not open yet either. Na mém přístroji to ještě není. Prosím vás, může to někde otevřít v tom iVote, eh, abychom mohli vygenerovat PDF? ko Two more minutes. Tak prosím ještě o dvě minuty. Okay, okay. I'm informed that we all will get an email. Všichni dostaneme e-mail, podle mých posledních informací, který vám oznámí, že hlasování je v systému otevřeno. Asi to bude, budeme tedy muset ještě pár minut počkat. For the people at home, we're still... Pro ty z vás, kteří jste doma, ještě stále čekáme na chvíli, kdy bude hlasování technicky zahájeno. Okay, I'm informed that there are some technical... Takže byla jsem informována o tom, že jsou technické problémy, budeme ještě muset počkat. Ale abychom už zbytečně nestráceli čas, eh, budeme pokračovat se zbytkem eh, našeho pořadu jednání. Ve chvíli, kdy dostanu zprávu, že hlasování bylo zahájeno, okamžitě tedy přeruším a oznámím vám to. Takže zatím to nefunguje. Nyní přejdeme k bodu 5 na pořadu jednání. Tady jde o zprávu paní Marion Walsman o zajištění bezpečnosti výrobku na jednotném trhu. 289 pozměňovacích návrhů máme tedy k projednání. Hlasovat budeme v říjnu na plenárce zřejmě v listopadu. A nyní má maximálně na pět minut slovo paní Valsmán. E, omlouvám se předem, pokud vás budu muset přerušit kvůli tomu, že tedy bude možné hlasovat. Máte slovo na pět minut. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové, děkuji mnohokrát za četná a velice dobrá doplnění, která jste předložili formou pozměňovacích návrhů. Mnoho kolegů velice hodnotně doplnilo mé návrhy, ještě vlastně potrhli mé myšlenky a dále je rozvinuli. Ve většině bodů se shodujeme. Přejeme si posílit eh, orgán pro dohled nad trhem a také vzájemné mm, eh, eh, jak si výměnu informací národních dohledových orgánů a samozřejmě také lepší spolupráci s celní unijními orgány, abychom zlepšili efektivitu dohledu na trhem. Bezpečnost produktu je velice cené, cený statek, který zde máme v jednotném trhu a musíme si ho zachovat. Všechny produkty musí být bezpečné, nezávisle na tom, zda jsou nakupovány online či offline, nezávisle na tom, zda se jedná o harmonizované produkty či o neharmonizované produkty a nezávisle na tom, zda produkty v sobě má v sobě nové technologie informačních a komunikačních technologií, internet věcí či další. Uh, Pozměňovací návrhy ukázaly, že produkty z třetích zemí nám vadí všem, na všech prachcích, zejména pokud, a tak je tomu často, pokud tyto produkty neodpovídají evropským pravidlům pro bezpečnost zboží. Odpovědnost eh, onlineových tržišť musí být proto zvýšena a je také nutné, aby dohledové hledání na trhem prováděly lepší kontroly. Onlineová tržiště se musí mezi sebou více harmonizovat a také propojit s RAPEXem, tak aby se nebezpečné produkty vůbec na trh nedostaly či k zákazníkovi. Jsme toho názoru, že musíme nutně přizpůsobit stávající pravidla a to právě z důvodu výrobků, které v sobě obsahují umělou inteligenci robotů Robotics či Internet věcí. Začínáme tedy definicí pro informační a komunikační technologie a e, samozřejmě se musíme věnovat také otázek, jaký bod časový je zásadní pro hodnocení bezpečnosti produktu. Vysledovatelnost produktu musí být umožněna, stejně tak jakožto kybernetická bezpečnost, která samozřejmě má také dopad na bezpečnost produktu. Ta se musí zvýšit. Chceme mít účinnější systém také pro eh, stahování zboží z trhu. Musí se ta informace o stahování výrobku skutečně dostat ke každému klientovi, proto tedy musíme posílit efektivnost. Ehm, vedle našeho širokého souladu je tady ovšem ještě několik sporných záležitostí. Stávající systém se sice musí přizpůsobit na základě produktů, které v sobě mají nové technologie, ale navzory všemu musíme postupovat koherentním způsobem, to znamená v souladu se stávajícími zákony a pravidly pravidly. Neměli bychom tedy v případě certifikace tady znovu objevovat Ameriku. Někteří kolegové si chtějí zvolit či vypustit ten stávající přístup založený na riziku a zvažují zavést nějaké, pov, nějakou povinnou certifikaci pro veškeré výrobky KI. Jiní kolegové si přejí, aby komise pouze um, hodnotila, zda by bylo vhodné zavést dobrovolnou certifikaci. Stávající systém bezpečnosti produktů se opírá o přístup založený na riziku v hodnocení konformity. Tedy čím rizikovější je produkt, tím přísnější jsou veškeré pokyny a pravidla pro certifikaci a konformitu. Já jsem přesvědčena o tom, že bychom se měli držet této zásady také v případě produktů KI, tedy komunikační informační technologií. Pokusím se nalézt jakousi střední cestu, která na jedné straně jasně zohledí eh, evropská pravidla pro bezpečnost produktů, které jsou přísná a jasná, a tak posílíme důvěru spotřebitelů v nové technologie, jako je například KI. A na druhé straně se pokusíme eh, zavést eh, pravidla, která nebudou příliš komplikovaná, tak abychom nezamezovali inovace. KI v Evropské unii se nám nepodaří dobře zavádět, když budeme mít nadměrnou regulaci. Ze stejného důvodu jsem přesvědčena, že je naprosto zásadní, aby malé a střední podniky byly zohledněny specifickým způsobem v tom novém regulačním rámci. Někteří kolegové chtějí vypustit tu část textu a jiní zase říkají, že nejde dost daleko a chtějí také zohlednit i mikropodniky. I zde se pokusíme nalézt nějakou střední cestu. Na druhou stranu bych ráda připomněla kolegům, že ve fázi, Eh, obnovy ekonomiky po pandemii bychom si měli uvědomit, že malé a střední podniky obrovsky se potýkají s hospodářskými dopady koronavinové krize. A v této fázi, ve které se nyní zacházíme, bychom neměli jít cestou, že bychom na tyto podniky navalovali ještě nějakou další zátěž. Dále si přeju, abychom, až budeme hledat kompromisy, se snažili zůstat pouze u tématu bezpečnosti produktů. Některé pozměňovací návrhy sice hovoří o důležitých tématech, jako například o tom, tom, že algoritmy nesmí být zaujaté, či nesmí být eh, vlastně fungovat na základě nějakých předsudků. Na druhou stranu, tyto aspekty se nemají nějaký přímý, přímou souvislost s bezpečností produktů a proto eh, je třeba takovéto záležitosti vlastně vyjasnit a řešit v rámci jiných zpráv. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci s kolegy. Děkuji, paní Valcman. Takže nyní mohu dát slovo na dvě a půl minuty maximálně každému ze stínových zpravodajů a za SND je to paní Letao Markeš. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem měla příležitost přečíst si ty pozměňovací návrhy k tomuto tématu a společným cílem se zdálo být zlepšení právního rámce pro bezpečnost produktů. Jako stínová zpravodajka za SND jsem byla také ráda, že vidím, že mnoho hlavních priorit bylo sdíleno řadou politických skupin. Mezi těmi v tuto chvíli sdílenými prioritami bych chtěla zdůraznit v první řadě ten princip předběžné opatrnosti, Myslíme si, že toto je skutečně klíč pro revizi směrnice o bezpečnosti produktů. hlavně aby produkty mohly být odstraňovány z trhu dříve, pokud jsou nebezpečné. V druhé řadě význam kybernetické bezpečnosti při přizpůsobení pravidel pro bezpečnost výrobků pokud jde o digitální technologie. Musíme je uspůsobit digitálním technologiím. To je velice důležité pro, povinné, pro návrh na povinné požadavky na kybernetickou bezpečnost. Za třetí, význam požádání komise o rámec, který bude snižovat plánované zastarávání a přitom zohledňovat, jak mohou být produkty v souladu s pravidly pro bezpečnost produktů. Za čtvrté, sledovatelnost produktů ve světě, kde produkty jsou velice dynamické a souvisí i se službami, tam ta potřeba dodržování pravidel během celého životního cyklu je velice důležitá a proto je zásadní řešit využívání blockchainu a nástrojů IT během celého dodavatelského řetězce a také ze strany dohledových orgánů. Dále posílená spolupráce, pokud jde o bezpečnost produktů, jako eh, mezi úřady, například pokud jde o dohled nad trhem, telekomunikační orgány, celní orgány a orgány, které se zabývají právě spotřebitelů. Za šesté, potřeba pravidel pro umistování na trh i pokud jde o produkty ze zemí mimo EU. A dále žádáme o povinná pravidla, pokud jde o odpovědnost internetových tržišť, tak aby byly aktivnější v odhalování nebezpečných produktů a jejich odstraňování z trhu. SAD chce jednat o kompromisech, které zajišťují, aby spotřebitelé měli přístup pouze k bezpečným produktům, ať online nebo offline, aby měli přístup k efektivní ochraně nejenom v písemné formě, nejenom v zákoně, ale také ve skutečnosti, v praxi. Děkuji. Mnohokrát děkuji za tyto připomínky a nyní za Renew paní Charanzová. Dito, máte dvě a půl minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, doufám, že mě slyšíte. Slyšíme vás, ale nevidíme vás a když vás nevidíme, tak uh, nebude tlumočení. Mohla byste si prosím obrátit kameru? Děkuji, děkuji. Dobře, děkuji. Hovořím tady za našeho stínového zpravodaje Vlada, takže přečtu jeho připomínky, takže práce na této zprávě pokračuje dobře a spolupráce mezi skupinami jde správným směrem. zabýváme se prioritizací ochrany spotřebitelů. Jsme přesvědčeni, že veškeré produkty prodávané v Evropské unii musí být bezpečné bez ohledu na to, zda jsou prodávány online nebo offline a bez ohledu na místo výroby. Stejné Stejná pravidla pro bezpečnost se musí vztahovat na produkty, ať jsou produkované v rámci Unie nebo ve třetích zemích. Pro zajištění souladu produktů musíme poskytnout potřebnou podporu dozorovým orgánům systém RAPEX by měl být aktualizován tak, aby byla možná spolupráce mezi online tržišti a všemi spotřebiteli. Také si myslíme, že je třeba zabývat se veškerými technologiemi z hlediska online bezpečnostmi, ale nemělo by docházet k omezením, která zpomalují jejich rozvoj. Potřebujeme spolupráci s výrobci a prodejci, abychom zajistili, že produkty budou bezpečné ale zároveň bychom neměli příliš zatěžovat malé a střední podniky nebo velké společnosti. Také bychom chtěli zdůraznit potřebu držet se našeho tématu a nesnažit se vyřešit veškeré problémy související s produkty, i když ty jsou také důležité. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Valsman a jejímu týmu a všichni se těšíme na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, Dito za ID. Nyní paní Alessandra Basso, dvě a půl minuty. Alessandro. Děkuji, paní předsedkyně. Několik připomínek. Dnes EU nemá žádnou jasnou legislativu ohledně označování původu produktů a jejich součástek a to poškozuje spotřebitele, pro které může to označení být zavádějící, protože to naznačuje, že ty produkty jsou produkovány na místě, lokálně, ale je to vlastně pouze baleno na území EU. A toto poškozuje i výrobce, kteří skutečně produkují v rámci EU. Tito výrobci musí splňovat přísnější pravidla, hygienická pravidla, pravidla pro bezpečnost produktů a také pro bezpečnost práce a proto mají vyšší náklady než ti, kteří se rozhodnou přesunout výrobu jinam. Takže potřebujeme efektivní a závazný mechanismus v rámci EU, který dokáže zaručit vyšší úroveň ochrany spotřebitelů a přitom bude poskytovat pobídky výrobcům, aby i nadále vyráběli na území EU. Členské státy je proto potřeba vyzvat, aby zajistili zvýšení svého úsilí při kontrole produktů, například v přístavech a musí zajistit, aby celní orgány byly schopny identifikovat nebezpečné produkty, vysledovat jejich původ a potom zastavit oběh těchto produktů. Spotřebitelé z EU si kupují výrobky přímo od hospodářských subjektů ze třetích zemí někdy a ty musí také podléhat efektivní kontrole. Je třeba se věnovat původu, kvalitě a souladu s legislativou EU. A je potřeba také informační a komunikační systém na podporu bdělosti v ohledu trhu. A tento systém je třeba neustále aktualizovat. Musíme se také věnovat tomu, zda má smysl požadovat, aby online platformy zavedly odpovídající záruky, tak aby reklama na nebezpečné produkty mohla být monitorována a blokována, tak abychom neměli žádnou zavádějící reklamu nebo publicitu pro tyto nebezpečné produkty. Děkuji a nyní za zelené EFA paní Kim van Sparenta, dvě a půl minuty. Děkuji paní předsedkyně, a děkuji ještě jednou paní zpravodajce. Když jsem se dívala na tu zprávu a na veškeré ty předložené pozměňovací návrhy, tak je vidět velký konsenzus na posílení toho rámce a jeho posunutí do 21. století. Je zde schoda, že veškeré produkty prodávané ať online nebo offline, musí být bezpečné a potřebujeme posílit orgány dohledu nad trhem, aby toto mohli provádět. Chtěla bych zmínit několik bodů, které jsou zásadní pro naši skupinu a které chceme, aby byly zahrnuty do zprávy. Hlavní musí být princip předběžné opatrnosti. Nyní vznikají nová rizika a e, jenom dodržování tohoto principu předběžné opatrnosti můžeme zajistit bezpečnost. je také třeba sledovat celý životní cyklus produktu, protože některé softwarové produkty se mohou změnit během svého životního cyklu a jejich vlastnosti také. Je třeba tedy pravidelně přehodnocovat bezpečnost produktů. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, tam se musíme posunout dále, než je jenom dobrovolná certifikace. Je třeba vyvinout minimální povinné požadavky, které budou řešit nebezpečnost a ohrožení soukromí. Asi dvě třetiny produktů, které jsou koupeny online, jsou buď e, v nesouladu, a nebo jsou nebezpečné. Takže ty dobrovolné závazky jednoznačně nejsou dostatečné. Komise musí stanovit povinnosti pro online tržiště, aby reagovali efektivně a do 24 hodin po oznámení stahovali takové produkty z oběhu. A je třeba také zvýšit dohled nad takovými online tržišti. A dále je třeba také zohledňovat environmentální a genderové standardy. Děkuji, Kim. Za EKR nemám nikoho, žádného řečníka a mám paní Ansofí Peletie za GUE NGL. Máte dvě a půl minuty, Ansofí. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za práci na textu, která je, který je velice konstruktivní. A já jsem přesvědčena, že to je text, který posílí bezpečnost našeho trhu Um, tedy našeho vnitřního jednotného evropského trhu. Pro GUE tady máme několik eh, bez které se týkají bezpečnosti produktu. My si myslíme, že velké procento zboží, které se, eh, a to je vlastně údaj BUK, 97% produktů, které se takto prodávají, nejsou v souladu se standardy Evropské unie. Například i hračky, které se takto prodávají, které také nejsou v souladu se standardy, jsou nebezpečné pro děti. Připomínám, že bezpečnost spotřebitelů a zachovávání norm je zásadní pro obchodní výměny u nás na našem jednotném trhu. Takže musíme posílit bezpečnost produktů, aby spotřebiteli mohli kupovat bezpečné věci. To je dnešní priorita. My jsme viděli, jak to vypadalo nyní v koronavirové krizi, jaké produkty se prodávaly. A e, mnozí se snaží vlastně vyhnout se své odpovědnosti, protože říkají pouze, že jsou jakýmsi zprostředkovatelem mezi tím prodávajícím a kupujícím. Tady musíme mít co možná nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele, nezávisle na tom, kde si zboží koupí, zda online či v normálním obchodě. Také musíme respektovat eh, ochranu údajů osobních našich spotřebitelů. Je třeba více informovat spotřebitele, aby tam eh, v rámci onlineového prodeje bylo mnohem více transparentnosti. I tak posílíme důvěru spotřebitelů v tento typ prodeje. Eh, tam by tam ovšem nesmělo být příliš flexibility, protože vidíme, že ty bezpečnostní normy se již nyní masivním způsobem obcházejí. A asi taková hlavní věc. Musí musíme dát dohledovým ohránům eh, pro, vlastně dostatečné prostředky pro to, aby mohli ten dohled prodádět. Už nyní tyto orgány nemají dost lidí, protože se propouštěl personál, se stejným eh, problémem se potýkají celníci. Takže tady je třeba posílit tyto orgány, aby ten dohled mohl být skutečně efektivní. Děkuji. Děkuji a nyní. Dávám slovo ještě jednou paní Valsman. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Děkuji za diskusi a také za argumenty, které tady byly ještě jednou zdůrazněny. A nejdříve bych chtěla velice poděkovat za veškerým řečníkům, za je, jejich příspěvky. Všechny kolegyně a všichni kolegové tady přišli s velice dobrými poukazy, správnými podněty, s většinou souhlasím. Poznámka pana Botoše, kterou tu přednesla Dita, s tím naprosto souhlasím, zejména ty odkaz, poukazy na to, že nemůžeme přetížit malé a střední podniky a že si právě v tomto procesu musíme uvědomit jejich význam s paní Lejtou Markeš souhlasím v tom smyslu, že třeba nalézt nějaké dobré řešení pro při princip pro zásadu obezřetno, obezřet, transparentnosti a já věřím, že se nám to podaří. A pak je tady ještě eh, výpověď paní Baso k tomu, že je nutné, aby se ty údaje aktualizovaly. I to je správné, to je základ pro to, abychom mm, dokázali zajistit dobrou bezpečnost produktů a zajistit rovněž vysledovatelnost produktů. Na závěr bych ráda řekla ještě několik slov časovému harmonogramu. První výměna na technické úrovni se již konala minulý týden. První zkuska stínových stravodajů bude po létě, to bude hned počátkem září. Na IMKU budeme hlasovat 27. října a na plénum se to dostane, domnívám se, v listopadu. Velice se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že budeme mít nakonec dobrý výsledek a také se velice těším a jsem ráda, že mám tak širokou podporu a jsem si jistá, že pro ten zbytek těch věcí, které ještě nejsou dořešené, nalezneme dobré kompromisy, které dokážou udělat tu rovnováhu mezi zachováním vysoké míry bezpečnosti evropským produktům a tím, že na druhé straně nechceme nadměrnou regulaci a přílišnou další byrokratickou zátěž. Děkuji mnohokrát. Předtím, než přejdeme k dalšímu bodu, ještě se vrátím k hlasování. Čekali jsme až do posud a stále nemám žádné zprávy. Takže stále přetrvávají technické problémy. Asi se budeme muset nějak rozhodnout. I protože někteří lidé už začali hlasovat prostřednictvím papírových, tedy hlasovacích lístků. Asi prostě dnes nebude možné hlasovat prostřednictvím iVote, takže všichni z vás, kteří původně chtěli hlasovat prostřednictvím iVote, prosím vás, hlasujte prostřednictvím papírových hlasovacích lístků. Nevím, kdy ty technické problémy vyřešíme a opravdu už máme málo času, takže Uvidíme, co to samozřejmě bude znamenat pro konečné hlasování, protože možná bude muset být odloženo. Promluvím o tom s panosem. Takže všichni tedy hlasují papírově. K stanovisku paní Van Sparentak. Budeme k tomu potřebovat asi více času. Já jsem tedy říkala do 14.15. Eh, změním to až na 14.30. Takže máte v podstatě ještě dalších 45 minut. Takže do 14.30 můžete hlasovat prostřednictvím papírových hlasovacích lístků. Ve 13.23 jste dostali e-mail, který vám připomíná tedy eh, nebo eh, jaké, jaký dokument můžete použít eh, pro ten klasický způsob pro hlasování papírové. Doufám, že přijdeme na to, v čem byl problém a že tedy ten systém hlasování iVote v budoucnu budeme moci využívat. Nyní tedy přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 6. Umělá inteligence, otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v oblastech civilního a vojenského využití a státní zprávy mimo oblast trestního práva. Naším zpravodajem je pan Andreas Šváb. Budeme projednávat pozměňovací a kompromisní pozměňovací návrhy. Pokud i pan Šváb souhlasí, já mu dám slovo na maximálně čtyři minuty. Mnohokrát, paní předsedkyně. Mnohokrát. Eh, takže příslušným výborem k tomuto tématu je výbor Jury. Eh, nebylo to nikterak kontroverzní v našem výboru, takže na to pohlí, pohlížíme poměrně jednotně co se týče tohoto dokumentu ehm, v oblastech civilního a vojenského využití a státní zprávy mimo oblast trestního práva a tak dále. Eh, jak vidíte, ten název je hrozně dlouhý, umělá inteligence, otázky, interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU. My jsme zde předložili devět kompromisních pozměňovacích návrhů. Já bych je teď rád prezentoval. A pokusím se stihnout to co nejrychleji, protože pak budu muset vyplnit papírový hlasovací lístek, který nemůžu vyplnit eh, umělou inteligencí. Eh, takže eh, Měli jsme tedy směrnici o proporcionalitě z roku 2008 a tam bylo napsáno, že Eh, lidé vždy museli, nebo vždy musí učinit eh, finální rozhodnutí tam, kde existují jakákoliv rizika v dosažení tedy mm, veřejných statků a od té doby se vlastně nic nezměnilo, eh, tedy z toho roku 2018 takže připomínám, že v případě veřejného zájmu my musíme jako lidé učinit eh, rozhodnutí. Asi se shodneme, že tedy je potřeba nějakým způsobem eh, při, eh, mm, využít i umělou inteligenci v oblasti prevence onemocnění COVID. Tohle téma je trošku takové všeobecné, takže tím jsme se moc nezabývali. E, e, kompromis 4 se e, týká otázky kauzality, zodpovědnosti a myslím si, že musíme se ujistit o tom, že pokud existují lidé, kteří tedy chtějí mít něco v tom civilním právu, tak je potřeba zde prokázat tu kauzalitu že zde není jenom nějaká prezumpce, že je potřeba, aby tyto systémy byly prokázány a že tady existuje určitá tendence snižovat ty míry kauzality. Všechny ostatní kompromisy jsou poměrně všeobecné. Ještě bych možná měl zmínit sedmičku, kde jsme se dohodli, že roboti pokud spadají pod definici strojů nebo mašinérie, tak jak to um, definuje směrnice roku 2006, tak je potřeba tedy změnit standardy a bezpečnostní opatření, tak abychom zachovali tu bezpečnost ve stejné míře jako v té směrnice o mašinérii. A tady nebyl žádný klíčový problém. A k hezké zprávě, eh, kterou napsala kolegyně Valsman. Tak vlastně tady ještě zmíním kompromisní návrh 8, kde říkáme, že vývoj eh, umělé inteligence je také velká příležitost. Samozřejmě pokud zároveň dosáhneme lepší eh, produkt, bezpečnosti výrobků. A teď ještě rychle na závěr. 29. června. Dnes tedy eh, projednáváme eh, ty pozměňovací návrhy kompromisní. Hlasovat budeme 6. až 7. Eh, července. Hmm. V příslušném výboru se bude hlasovat 28. září, tedy v, jury. Děkuji mnohokrát, děkuji Andreasi a nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Dvě a půl minuty maximálně pro každého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 budeme hlasovat pro přijetí celkové. My už jsme dříve hlasovali o návrhu a dalších pozměňovacích návrzích, mělo by to být přijat. Co se týče toho vojenského použití, Ono to má za cíl zajistit, že humanitární právo a také lidská práva jsou zachována. Co se týče o použití, tady se to koncentruje na schodu využití umělé inteligence se musí pojit s transparentností, právním státem a nediskriminací. U pozměňovacích návrhů zdůrazňujeme, že je potřeba eh, zajistit jistotu a zachovat eh, nebo eh, dodržovat různá práva, zejména co se týče těch takzvaných tracking apps a také co se týče boje proti koronavirové pandemii. Ano, bude se používat ta směrnice o strojích nebo přizpůsobit ji tak, jak to bylo tedy plánováno v souvislosti s normami společenství. Kromě toho si myslím, že Evropský parlament už předpokládá možnost, že zde vznikne eh, nějaká eh, právní subjektivita, eh, umělé inteligence a E, zde je taky potřeba tedy přeskoumat tu otázku. Tady jde o tu debatu jak o mezinárodní právo, tak e, vnitrostátní právo v jednotlivých členských zemích. Ochrana zdraví a života e, tady vlastně vyžaduje jakýsi antropocentrický přístup i k umělé inteligence. To ale také ve zprávě stojí. U zbraní nebo takovýchto systémů by to mělo být úplně e, zamítnuto. Bohužel se tlumočníci musí omlouvat, protože zvuk je velmi špatný. Na závěr zhrnuji, že ještě jednou děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci na tomto textu. E, skupina SAD podporuje Eh, kompromisní návrhy a eh, v duchu toho se taky vyslovíme i v průběhu hlasování. Další eh, skupina, tady vlastně co se týče uplatňování mezinárodního práva, to je i otázka e, role Evropy ve světě. Jakou roli si vybereme? Budeme mezi sebou bojovat, e, budeme akceptovat fragmentaci vnitřního trhu a nebudeme e, se řídit evropskými hodnotami, nebo budeme postupovat jako jednotný trendsetter na mezinárodním pódiu. Takže e, zde, pokud něco takového chceme dosáhnout, tak musíme postupovat jednotně. Tady je potřeba samozřejmě si i stanovit, jak přistupujeme k užití umělé inteligence pro masové e, sledování občanů. Tady prostě potřebujeme v těchto oblastech poskytnout jasnou právní jistotu. A e, pokud Evropa má být tedy připravena na digitální věk a má být technologickým lídrem ve světě, a zároveň chce taky eh, chránit práva občanů. Já si myslím, že tady se nám podařilo nalézt dobrý kompromis. Děkuji Andreasovi za tvoji práci na tom kompromisu k mezinárodnímu právu, kterou ráda podpořím, eh, který ráda podpoří. A jako stínová zpravodajka eh, Zariňu, e, musím říci, že některé věci pro nás byly obrovsky důležité, například ty contact tracing apps, tyhle ty aplikace by se neměly používat s AI, nebo by neměly eh, umožňovat eh, uplatňování ze strany AI, protože ta rizika těch aplikací už jsou tak vysoká, že jejich všeobecné využití eh, umělé inteligence se vůbec, eh, tam jsou problémy s eh, principem pro, proporcionality a já jsem vděčná, že zpravodaj se rozhodl, že to tam nezahrne do toho stanoviska a taky jsem ráda, že jsme se dohodli na odstavci, který vyzývá EU, aby se stal jakýmsi, aby se stala tím, kdo bude stanovovat pravidla ve světě, kdo bude lídrem. Tady nesmíme také zapomínat na to, jak obrovsky důležitý důležitá jsou základní lidská práva. Děkuji také zpravodaj dalším skupinám za to, že zapracovali naše eh, návrhy ohledně open data. Eh, tohle je pro nás obrovsky důležité pro ochranu občanů, fundamentální eh, základní práva a taky pro jakékoliv služby e-government, elektronické zprávy. Tohle to jsou hodnoty, které chci vidět, že za ně bude Evropská unie bojovat na mezinárodní, mezinárodní úrovni. Děkuji. Um, the last shed... Děkuji, Svenio. Posledním stínovým zpravodajem, který se hlásí k tomuto tématu, je za ID pan Campomenosi. Dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád vystoupil francouzsky. Já zde nahrazuji stínovou zpravodajku paní Johan, která dnes není v Bruselu rád bych poděkoval panu Švábovi, zpravodaji. Je vše, co řekl, je pravda. Politická skupina naše více či méně sdílí mnoho z toho, co on říkal k tomuto tématu, co se týče kompromisu 5 a 7. Tady samozřejmě jsme zohlednili i, byly zohledněny naše pozměňovací návrhy a musím rovněž říci, že Pan Lebreton eh, z naší skupiny na výboru Jury také odvedl velice dobrou práci, eh, předložil velice dobrý pracovní dokument, který je velice efektivní. Co se týče dalších témat, zejména ta e, otázka aplikací e, trasovacích na COVID-19. Tady máme pozměňovací návrh 10, který říká, že rozvoj těch mobilních aplikací byl pozdní. E, jeho užitečnost je slabá s ohledem na vývoj pandemie a máme tady legitimní obavy ze strany občanů, které se týkají ochrany osobních údajů. A z tohoto důvodu my to momentálně nemůžeme podpořit. Ta dvoj dvojka a také 46, to se to také týká. My si myslíme, že je tady debata mimo instituce EU o potřebnosti vlastně aktualizovat evropské právo hospodářské soutěže, proto aby zde byla možnost upřednostnit respektive evropské aktéry právě v oblasti umělé inteligence, které budou od nás, z Evropy. Ale Ono to možná nebude dostatečné, možná už je pozdě, ale je třeba jít touto cestou eh, a vysílat podněty vůči Evropské komisi, aby pracovala tímto směrem. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Kampominosimu a nyní poslední poznámka a tu má slovo pan Šváb, zpravodaj. Děkuji paní předsedkyně, nejdříve děkuji všem kolegům za jejich přívětivá slova k této velice technické zprávě. Ještě jednou mnohokrát děkuji velký dík z mé strany. Myslím si, že na všem velice šlo o věc skutečnou, takže v mnoha věcech se shodujeme. Zásadní otázka, která ještě není zcela jasná, je to ta otázka open source, tedy otevřeného zdroje a umělé inteligence. Zda je to vše tak jednoduché, jak to momentálně vypadá když si navzájem nasloucháme. Někteří vývojci pravděpodobně budou mít problémy, pokud veškeré jejich výrobky budou muset být open source neboť eh, tady se omezí možnost vydělat peníze pomocí inovací. A na tomto místě jsme to tam zatím takto zahrnuli, protože samozřejmě máme zájem na tom, aby aplikace, které my jako EU umožníme, byly schopné samozřejmě se propojit i s třetími eh, poskytovateli, aby nám nevytvářely nějaké monopoly, či je neposílovali. Další důležitá věc je skutečnost, že se podařilo napříč všemi frakcemi pomocí celé řady kolegů se v řadě věcí shodnout. A to je, myslím, něco, co pro nás bude důležité i v rámci našich dalších úvah o umělé inteligenci a digitálních službách. Neboť nakonec vždy jde o to, abychom nalezli solidní většiny pro rozhodnutí, která budou věcná. A já si myslím, že v této věci jsme pokročili o velký krok vpřed a, a děkuji mnohokrát všem kolegům. Thank you, um, Mr. Schwab, this, uh, finish... Děkuji, pane Schwabe tímto tedy ukončí tento bod na pořadu jednání. Informoval mě sekretariat, že technické problémy pro systém iVote se nyní vyřešily. Já uh, předpokládám, že většina z vás teď už asi praco- eh, hlasovala pomocí papírového hlasovacího lístku, ale pokud stále ještě chcete, tak můžete ještě využít ten systém iVote. Měl by fungovat. Ještě na to máme stále půl hodiny myslím si, že to dává smysl, protože pokud budete hlasovat takto, tak ušetříte práci sekretariátu s tím eh, zadáváním všech těchto údajů do té databáze. Ale přesuneme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je, pane Švabe, já si myslím, že to jsou skvělé zprávy, ale mohla byste nám prosím říci, v čem byl ten technický problém? Myslím, že nás to všechny zajímá, všechny kolegy. Možná se tomu můžeme věnovat na konci jednání, pane Švábe, a chtěla bych tedy požádat sekretariat, aby mi poskytl informace, abych mohla zodpovědět vaši otázku, což v tuto chvíli jaká BT nemohu, ale odpovíme vám na to. Takže další bod je rámec etických aspektů umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií a zpravodajem je paní Alexandra Gíse za zelené EFA. Takže dám slovo paní Gíze na maximálně čtyři minuty a budeme projednávat pozměvací návrhy. Mnohokrát děkuji. Já bych v první řadě chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli velmi důležitými nápady a obzvláště asistentům a poradcům, kteří velice pracovali na dosažení těch výsledků, které už skoro dosahujeme. Bylo to velice náročné, ale zároveň velice motivující, protože Evropa má být prvním kontinentem, který chce vytvářet legislativu ohledně umělé inteligence. Chtěla bych se dnes zaměřovat na čtyři body. V první řadě důležitost, aby existoval pořádný právní rámec, protože AFEX neznamená samoregulace, znamená to, že základní práva musí být zaručena v tomto světě, kde je stále těžší pro občany a obzvláště spotřebitele efektivně uplatňovat svá práva. Takže to je to důležité. Hodně jsme hovořili o přístupu založeném na rizicích, protože si myslíme, že ty dvě kategorie navrhované komisí nestačí na reflektování reality a je třeba zajistit, aby ta opatření byla přiměřená a zároveň efektivní. To znamená, že nechceme nějak bránit inovacím, chceme je posílit, ale zároveň chceme zajistit práva spotřebitelů ve světě, kde se AI stále vyvíjí. Tam většina toho stojí ještě před námi a potřebujeme velmi dynamický rámec. Velmi důležité je, že umělá inteligence má být technologií budoucnosti a to obsahuje nebezpečí diskriminace, protože je to založeno na datech a víme, že předsudky jsou součástí naší společnosti. Abychom zajistili, aby umělá inteligence skutečně byla nástrojem budoucnosti a ne něčeho, co přenáší minulé předsudky do budoucnosti, je potřeba, aby vše bylo velice transparentní je tam potřeba možnosti zbavit ty datové sady předsudků a zajistit důvěru ze strany spotřebitelů, protože pouze pokud budeme mít důvěru a nediskriminaci, a bude tam možnost ověřovat a napadat ta data v případě problémů, tak pouze potom to bude úspěšné. Chtěla bych také hovořit o uplatňování a vymáhání, protože to je klíčové a pokud neprobíhá správně, tak to neprospěje evropským společnostem a poškodí to především malé a střední společnosti, protože víme, že ti velcí hráči pocházejí ze třetích zemí a měli by prospěch se situace, kde nebudeme mít jasný právní rámec a právní jistotu a dobré vymáhání. Takže potřebujeme dobré vymáhání, dobrou vymahatelnost a abychom se vyhnuli kontroverzní diskuzi ohledně evropské autority, tak jsme navrhli dvoustupňový systém Evropské centrum expertízy, které jenom schromažďuje tu expertízu, která je potřeba v členských státech, aby přijímali informovaná rozhodnutí a potřebujeme orgány v členských státech, kteří, které jsou dobře personálně obsazeny a financovány. A dále potřebujeme národní orgány pro vymáhání, tak abychom zajistili, že bude dodržován princip subsidiarity, abychom zajistili, že členské státy tedy mají svůj hlas, ale zároveň tedy, aby tam byla i ta evropská úroveň, abychom zabránili fragmentaci jednotného trhu a abychom měli rovné podmínky pro všechny společnosti. Takže bych chtěla poděkovat všem za duch kompromisu, který projevili a skutečně se těším na dokončení tohoto stanoviska v několika nadcházejících dnech. Mnohokrát děkuji. Děkuji, Alexandro. Slyšela jsem, že byl problém s tlumočením do Němčiny. Takže musíme nyní udělat pauzu na jednu minutu, abychom ten systém restartovali. A potom dám slovo stínovým zpravodajům, takže prosím vydržte jednu minutu. I can already have an announcement of another... Už mohu nyní oznámit další záležitost. Jak si pamatujete, předpokládali jsme možnost, že by dnes mezi 16. a 17. hodinou bylo druhé zasedání. Nakonec se to zrušilo, protože jsme toho na programu neměli tolik, ale nyní jsem byla informována, že se to pořád ještě uskutečnit může od 16 do 17. Samozřejmě Tedy navrhuji, abychom v 16 hodin ohlásili ty výsledky toho prvního hlasování a zahájili to konečné hlasování. Jehož výsledky potom budou písemně, pokud tedy všichni souhlasíte. Ale vidím, že jste všichni velmi nadšení, abychom tedy přistoupili k tomuto řešení abychom to nemuseli řešit zítra. Takže dnes budeme mít druhé zasedání v 16 hodin. Do 16 hodin bychom měli být schopni, nebo v, v tom okamžiku bychom měli být schopni eh, vyhlásit výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích. Ve 14, v 16 hodin to tedy vyhlásíme a potom zahájíme to konečné hlasování. Nejsem si jistá ještě úplně jak, ale budeme o tom uvažovat. Mnohokrát děkuji. Teď jsem byla informována, že to restartování proběhlo, takže můžeme pokračovat i v Němčině. Nejdřív dám slovo paní Carvajo za EPP jako první stínové zpravodajce. Takže prosím, máte dvě a půl minuty maximálně. Mnohokrát děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Chtěla bych poděkovat zpravodajce paní Gize a všem stínovým zpravodajům. Jsem ráda, že jsme dosáhli rovno vyváženého textu, který vyjadřuje obavy všech a zaměřuje se na stanovisko vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Chtěla bych zvýraznit některé body, které tam jsou zahrnuty a které jsou důležité z hlediska EPP. Takže význam regulatorního rámce EU pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií které se zaměřují na lidskou bytost, na osobu, která je v centru té technologie. Je tedy třeba se zaměřovat na jednotlivce. Dále ten text hovoří o tom, že datové sady by měly být auditovatelné a vysvětlitelné, ale neměly by být automaticky veřejné bez předchozího odsouhlasení s vývojářem. To bylo také důležité a jsme rádi, že je to v tom textu. Za třetí, jsem ráda, že jsme tam zdůraznili, že je potřeba, aby různí vývojáři potřeb, spolupracovali a aby tedy docházelo k předcházení nějakým předsudkům nebo zaujetí té umělé inteligence a aplikací. Dále jsme zdůraznili význam využívání a posilování kapacit EU a navazování na stávající struktury, abychom nevytvářeli nové struktury pro umělou inteligenci, jako je vytváření nových agentur. To je tedy také v tom textu, že posílíme tedy to, co existuje a také ty stávající kapacity v Evropě. Takže ty naše připomínky byly zohledněny a velice děkujeme paní Kýze za tuto otevřenost a děkujeme také všem stínovým zpravodajům a také všem pracovníkům a poradcům a asistentům, kteří skutečně tvrdě pracovali na tomto složitém komplexním stanovisku a myslím, že jsme dospěli k úspěšnému výsledku pro nás všechny. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji a nyní za SND paní Letau Markeš. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat Alexandře Gíse v první řadě za dobrou koordinaci a spolupráci. My jsme se vždy zaměřovali na hledání řešení, která jsou vyvážená, tak abychom mohli vytvořit solidní stanovisko, které se zabývá nejdůležitějším aspektům a i umělé inteligence. Jako stínová zpravodajka za SND musím říci, že se nám podařilo dosáhnout dobré rovnováhy mezi zájmy jednotlivých politických skupin v těch kompromisních pozměňovacích návrzích alespoň v té poslední verzi z 25. června. Chtěla bych zdůraznit následující body jako důležité úspěchy pro SND mimo jiné. V první řadě uniformní implementace systému rizikové klasifikace a související právní povinnosti pro zajištění rovných podmínek mezi členskými státy a zabránění další fragmentace vnitřního trhu. Za druhé, návrh pomoci spotřebitelům chápat systémy umělé inteligence, které ovlivňují do velké míry jejich životy prostřednictvím ikon, které umožní lepší a jednodušší vizualizaci relevantních informací. Za třetí, ustanovení právního zástupce v rámci Unie, který by byl zodpovědný za plnění etických standardů a byl také, měl také na starosti stížnosti spotřebitelů. Za čtvrté, jasné uvedení toho, že umělá inteligence přináší obrovské příležitosti a výhody jak pro spotřebitele, obzvláště v oblasti ochrany spotřebitelů a také pro orgány dozoru nad trhem. A schválení expertízy a také potřeba dostatečných zdrojů pro asociace spotřebitelů tak aby mohli řešit tyto nové záležitosti související s umělou inteligencí. Těším se, až si vyslechnu ostatní kolegy a chtěla bych jim všem ještě jednou poděkovat za jejich konstruktivní příspěvky a přispění k tomuto důležitému dokumentu, k tomuto důležitému problému. Děkuji, Mario, a nyní za Renew Svenja Hans. Svenjo, máte dvě a půl minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, v rámci všech dokumentů o umělé inteligenci, na, které te, na kterých teď pracujeme, to stanovisko týkající se etických aspektů je jedno z nejcetlivějších. A proto bych chtěla poděkovat zpravodajce a dalším pracovníkům za tu tvrdou práci ohledně těch kompromisů k tomuto stanovisku. V rámci parlamentu jsme se dohodli, že používání umělé inteligence musí doprovázet etický rámec, který chrání naše občany před zneužíváním těchto technologií. Stejně klíčové eh, je to, že je znepokojivé například používání těchto technologií například Čínou pro masové sledování občanů. Uh, my chceme také umělou inteligenci používat, ale nesmí v žádném případě porušovat základní práva, takže musíme zajišťovat základní práva a ochranu spotřebitelů. A ta pravidla proto musí být velmi přesná a diferenciovaná, abychom zajistili právní jistotu pro veškeré zapojené subjekty a abychom zabránili zbytečné byrokracii. Někdo třeba využívá na smartphonu nákupní aplikaci, která navrhuje nějaké subjekty, která, která navrhuje některé produkty podle jejich vkusu a něco jiného je něco, co rozpoznává třeba obličeje a může to být zneužito ke sledování občanů. Potřebujeme rizikový přístup, tak jak to navrhla komise, protože když budeme definovat míru rizik, potřebujeme pracovat s přesnými definicemi. Další důležitý aspekt pro Renew je, že již máme legislativu, která zajišťuje například to, že produkty a služby umistované na trh u EU jsou bezpečné a nepoškozují soukromí a dodržují přísná environmentální pravidla. Takže si myslíme, že by neměl být přijímán další legislativní akt, který by nějak překrýval se s touto odvětvovou legislativou. Já doufám, že budeme schopni podpořit veškeré kompromisy. Jsem velice ráda, že se podařilo najít kompromisy v řadě záležitostí, například pokud je o informování občanů o používaných algoritmech. Takže celkově jsem přesvědčena, že dosáhneme vyváženého kompromisu u tohoto velice citlivého tématu. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, paní Konečná za GUE NGL dvě a půl minuty, prosím. Yes, hi. Uh, dear colleagues, first of all, I would like to thank the Raptor. Děkuji kolegové, děkuji zpravodaji i kolegům za jejich práci. Ještě tady nejsme plně přesvědčeni o všech ustanoveních. Všichni víme, že umělá inteligence je velmi citlivý, citlivá věc. Musíme zajistit, že evropští občané jsou chráněni. Ehm, hodně jsme hovořili o rovnováze, o vyváženosti, zejména co se týče těch etických otázek je těžké mít vybalancovaný etický přístup. Proto jsem chtěla, abychom měli etická vodítka pro umělou inteligenci a implementace eh, takovýchto vodítek, která by předložili experti. Protože my potřebujeme mít opravdu bezpečnou, důvěryhodnou umělou inteligenci, které lidé, lidé mohou důvěřovat. Mm, zpravodajka měla podporu během eh, vyjednávání. Děkuji eh, ještě jednou za, vaš, za vaši zpráci, paní zpravodajko. Děkuji a nyní dám slovo zpět paní Gíze na jednu minutu maximálně. Alexandra? Alexandro? Have you just given me the floor, Petra? I'm sorry, I was... Yes, no, yes, yes. If you want to wrap up for another minute. Um, Alexandro, máš prostor uh, uzavřít diskusi jednu minutu. Se omlouvám, uh, byla jsem odpojená uh, dvakrát nebo třikrát, takže jsem pár komentářů od kolegů promeškala, ale každopádně všem děkuji. Mm Eh, shodli jsme se na tom, co říkala Maria Gracia, že chceme mít eh, přístup, který se zaměřuje na lidi, na jejich zájmy. Jak to uděláme tedy v těch detailech, to je samozřejmě zajímavá otázka, na které pracujeme. Eh, Renew bych odpověděla, že tedy Komise by neměla eh, zdvojnásobit stávající legislativu. Ono je vždycky těžké říct si komisi, že ale nemůže měnit žádnou stávající legislativu, protože o to nám přece jde při měnění legislativy, že hledáme mezery, které je potřeba zaplnit nebo nějakým způsobem přizpůsobit eh, budoucím požadavkům. Eh, neslyšela jsem bohužel připomínky z GUE a jestli bylo nějaké připomínky z ID, eh, tak za to se moc omlouvám. Každopádně děkuji eh, za spolupráci i během vyjednávacích nebo těch pracovních schůzek. Hlasovat se bude 6. nebo 7. července a těším se tedy, že budeme mít v příštích několika dnech k dispozici finální kompromisy. Děkuji, Alexandro tím jsme uzavřeli bod 7 na pořadu jednání a tím přecházíme k bodu 8. Spravodajka je Svenja Hán. Jde o projednání pozměňovacích a kompromisních pozměňovacích návrhů k systému občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci. Bylo předloženo 18 8 pozměňovacích návrhů, diskutovali jsme o tom původně 28. května a teď nám Svenja odprezentuje eh, ty kompromisy. Děkuji. Mám zde tedy k dispozici kompromisní návrh k systému občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci. V první řadě chci poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivní práci. Děkuji také sekretariátu za skvělou podporu. Pár takových všeobecných připomínek k takovým vodítkům, které považuji za velmi důležité. My, jako členové výboru IMCO eh, pracujeme na tom, abychom dosáhli co nejvyšší míru ochrany spotřebitele. Potřebujeme zároveň mít nějaký evropský přístup vůči umělé inteligence, pokud chceme, aby Evropa byla vůdcem v příštích krokech technologických eh, inovacích, tak klíčem je náš vnitřní trh. Musíme zajistit, že naše malé střední podniky, stejně jako evropské startupy, netrpí eh, eh, nějakým eh, fragmentací vnitřního trhu, kde samozřejmě dochází potom k různým pravidlům v různých zemích a podobně. Potřebujeme nastavit prostředí, které umožňuje podnikům, aby inovovali. Tady jde také o otázku Eh, zda směrnice k občanskoprávní zodpovědnosti za umělou inteligenci z roku 85 je stále ještě aktuální. Já věřím, že tady máme nástroj pro ochranu eh, spotřebitelů, ale umělá inteligence se má specifika eh, u těch algoritmů, kde někdy je těžké eh, prokázat pro eh, občany, že tedy došlo k nějakému pochybení a proto je potřeba eh, tuto směrnici revidovat. Některé definice ve stávajícím právním rámci je potřeba aktualizovat. Například bychom měli definovat ten produkt v obou směrnicích i o té občanskoprávní odpovědnosti i o bezpečnosti produktů. Tady vlastně jde také o další harmonizaci eh, veškerých pravidel. Musíme zajistit férové podmínky pro, vší, pro všechny a zabránit jakýmkoliv nerovnostem eh, napříč EU. Je zásadně důležité, aby jakákoliv nová legislativa eh, Eh, nebránila tomu, že se to může upravovat v eh, případě nového technologického vývoje. Eh, kromě toho zdůrazněme význam open source softwaru, který je tedy zdarma a kromě toho vyzýváme komisi, aby nezapomínala na čas, kdy produkt byl předložen, byl dán do oběhu existují specifické charakteristiky umělé inteligence, aby eh, spotřebitelé někdy prokázali, eh, jaký defekt toho produktu přesně způsobil škody. Takže tady je potřeba definovat, jaké eh, důkazy jsou potřeba pro prokázání této odpovědnosti. E, také e, připomínáme, že některé e, produkty mají větší rizikovost, co se týče toho, jakou škodu mohou způsobit, než jiné. Takže tady opravdu se musíme zaměřit na ty různé stupně rizikovosti a různé stupně odpovědnosti v takovýchto případech. Eh, doufáme, že komise eh, s pomocí našich eh, návrhů nalezne konsistentní přístup. Všem vám děkuji za příspěvky a těším se na vaše připomínky a ráda zodpovím jakékoliv další otázky. Děkuji. Děkuji, Sveně. A nyní mají slovo stínoví zpravodajové. Nejprve Pascal Arimon za EPP. Dvě a půl minuty. Já vím Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych rád poděkoval kolegyni Svenje Hán za vynikající spolupráci a rád bych poukázal na skutečnost, že máme 12 vypracovaných kompromisů na stole, které podle mne z hlediska obsahového a z hlediska dosahu text skutečně vylepšují a ten původní text výboru Jury dávají jaksi výboru Jury takovou orientaci, do jaké míry by mělo, eh, musí se vylepšit odpovědnost za produkty v oblasti informačních a komunikačních technologií, neboť toto jsou technologie, které v mnohem, v mnohem ohledu ještě neexistují, ale existovat budou a proto musíme náš legislativní rámec nastavit tak, aby občané, spotřebitelé skutečně mohli mít důvěru v tyto nové technologie a zároveň, aby tuto důvěru mohli být mít i výrobci, aby investovali do takovýchto technologií. Takže ono je to takové, je to takový umělecký kousek, musíme se toho zhostit, jdeme jaksi na hraně, abychom zajistili tu důvěru na obou stranách a já vždy jsem proto, aby se silněji harmonizovalo, zejména v této oblasti není možné, abychom měli 27 různých zákonných režimů, které budou eh, platit i v budoucnosti. Je třeba harmonizovat, aby ten rámec byl srozumitelný jak pro občany, tak pro podnikatele. A dále musíme přepracovat definice, co je produkt je software produkt, je to zboží či ne, toto se vše musí dořešit. Dále eh, internetová tržiště, ty musí cíleně být zapojeny do odpovědnosti. To je, myslím, zcela zásadní a naprosto důležité. A dále, časový okamžik kdy se vlastně dostává produkt na trh. To je pro odpovědnost vždy velice důležité, také v právním rámci, ale u informačních a komunikačních technologií je to tak, že eh, se provede update a nějaký stávající produkt se zásadním způsobem změní. Takže pak ten bod uvedení na trh je jiný než u klasického produktu, kde se to nemění. Tam je to prostě v okamžiku, kdy si to koupíte, ale u, u, u takovýchto technologií, kde jsou ty updaty, tam je ta situace jiná a to vše musí musíme správným způsobem eh, tedy zohlednit, za je tedy update nový produkt, eh, kdo kdy nese odpovědnost a jakým způsobem. A dále u umělé inteligence je velice obtížné u těch algoritmů vlastně dokázat, kdo je odpovědný za nějakou chybu v produktu, neboť ty kritéria časová jsou jiná. Proto i zde by bylo důležité, abychom vytvořili flexibilní zákonné předpisy, které to zohlední a které budou chránit spotřebitele. Spotřebitel je laik, když používá takovéto produkty. On takovéto věci vůbec neví, nevyzná se v tom, proto musíme mít do ruky dát nástroj či právní rámec, který mu umožní, aby vždy on sám jako spotřebitel nemusel dokazovat, kdo se dopustil chyby, Měli bychom vytvořit také právní rámec pro specifické kategorie rizik. Potřebujeme převrátit důkazní břemeno. Vše toto je obsaženo v našich kompromisech. Já jsem tam ještě domluvil to, že třeba bychom měli určitou černou skřínku pro určité typy přístrojů, stejně tak, jak to máme u letadel abychom vždy eh, poté, pokud se něco stane, mohli vždy zjistit, kdo vlastně se dopustil chyby, abychom takto měli k dispozici důkazy. To je u určitého typu rizik, myslím, velice vhodná cesta. Byl by to dobrý nástroj pro spotřebitele, aby mohli jasně ukázat, kdo tu chybu udělal a kdo v tom řetězci potom tu odpovědnost za škodu nese. Já si myslím, že jinak ty kompromisy jsou velice dobré. Já děkuji mnohokrát kolegům za dobrou spolupráci, také kolegyni Svenie Hán za její první podobu textu, za její, což je její první zpráva, kterou jsem, které se chopila, myslím, velice dobře. Děkuji. Děkuji. A nyní za SND paní Adriana Maldonado. Adriano. Yes. Mrs. Maldonado, can you um, push the speak button? Maldonado, prosím, stisněte tlačítko, abyste mohla hovořit. Okay, while we sort this out, I will now give the... Dobře, než to vyřešíme, dám nyní slovo za zelené EFA panu Kolajovi Marcelovi. Máte slovo na dvě a půl minuty. Thank you, Petra. Děkuji, Petro. Já bych chtěl v první řadě poděkovat zpravodajce a jejímu týmu za práci na kompromisním návrhu. Myslím, že Um, we also try to incentivize companies to build more secure systems and uh, that we don't jeopardize future innovation.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 Mrs. Yes, hello, good afternoon. Yes, we can see and hear you. Please, uh, you have the floor for two and a half minutes. No, vidím vás, vás na dvě a půl minuty máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych ráda poděkovala za to, že se nám podařilo dosáhnout schody na kompromisech. Myslím si, že kompromisy jsou velice vyvážené jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. Každý si v nich nalezne něco pozitivního. Ale stále přetrvává jedno riziko a totiž, že je to riziko, které sebou může nést umělá inteligence. Myslím si, že naše politické priority ovšem by se měly odrážet i v kompromisech. Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků musí pokrýt i veškeré nové technologie, popisy produktů či škod, či e, kompenzaci za škodu, toto vše by mělo být pokryto. A možná by to mohlo spadat do směrnice o e, nakupování produktů. Také se domníváme, že je nutné, poukázat na to, kdy vlastně produkt přišel na trh, abychom mohli vždy tu technologii přizpůsobit, neboť eh, podle toho, jak dlouho je produkt na trhu, eh, v souladu s tím by měl být tedy v určité fázi pokroku dále. Důkazní břemeno. Nelíbí se nám, eh, že spotřebitelé by měli akceptovat, že produkt může způsobit škodu. Eh, spotřebitelé často nemají dostatek technických znalostí či informací o produktu, aby něco takového mohli rozhodnout. Proto je důležité, že máme kompromisy 9 a 10, kde se to řeší. Dali jsme toho názoru, že bychom měli zvolit přístup, který bude založený na riziku. I když samozřejmě u nejvyššího či vysokého rizika by pak bylo vhodné postupovat jinak oběti eh, či poškození. V případě škody by měli obdržet odškodnění, eh, neboť oni tedy nesou ta, ten negativní dopad. Děkuji za spolupráci. Now move to e. Děkuji, Adriano. Nyní se přesuneme k EKR a dám slovo panu Hertovi Buržoa na dvě a půl minuty. Herte. U Máte slovo. Can you speak now? Yes, we... Mo- mohu hovořit? Ano, vidíme vás, slyšíme vás. Omlouvám se, bylo tam přerušení. Děkuji, Petro, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat paní zpravodajce a všem kolegům za dobrou spolupráci a za konstruktivní debatu. Já jsem přesvědčen, že jak spotřebitelé, tak podniky, obzvláště malé a střední podniky, mohou opravdu velmi získat z umělé inteligence. Ale práva spotřebitelů by měla být odpovídajícím způsobem chráněna. Musíme zajistit, aby spotřebitelé byli na prvním místě u těchto technologií a aby měli jistotu, že mohou vymáhat svá práva efektivním způsobem. Měli bychom vyhodnotit, jaké možné nedostatky bychom měli řešit v stávajícím rámci odpovědnosti. Podporuji zlepšení možnosti spotřebitelů eh, na odstraňování nebo prokazování chyb souvisejících s umělou inteligencí. To může být problematičtější. Zároveň bychom ale měli být opatrní, abychom nevytvořili automatickou odpovědnost. Tím principem by mělo být, že tu vadu je nutné prokázat. Samotná škoda není dostatečná na, na stanovení toho, že ta odpovědnost je přímo eh, na straně té umělé inteligence. Takže je tam třeba vytvořit určité výjimky. Dále bych chtěl hovořit o té jedné obavě, kterou stále mám, pokud jde o ten současný kompromis. Já nemohu podpořit myšlenku odpovědnosti, pokud jde o poměrné rozdělení mezi různé vývojáře a další zapojené do toho vývoje toho produktu nebo Myslím si, že takovýto přístup by nezajistil dostatečnou úroveň ochrany tomu poškozenému. Jak jsme naznačili u ostatních kompromisů, pro spotřebitele je velmi obtížné identifikovat tu chybu a vinu a e, podíl každého z aktérů. Tento systém by vedl také k řadě soudních sporů, což samozřejmě není žádoucí Dále by také mohlo eh, dojít k riziku bankrotu některého z developerů. A eh, ti menší by neměli možnost se hájit proti větším společnostem. A proto jsem pro princip společné a nerozdílné odpovědnosti. Pokud jde o ty jednotlivé aktéry, kteří se ale potom samozřejmě můžou odvolat. Děkuji, Herte, za tyto připomínky a tímto uzavírám ten seznam přihlášených a dávám slovo paní Hán, aby to schrnula. Mnohokrát děkuji kolegům za sdílení nápadů a podnětů. Jednoznačně se ukázalo, že jako zákonodárci v tomto parlamentu tady skutečně děláme průkopnickou práci a proto se setkáváme s řadou výzev. Musíme uspůsobit právní rámec EU digitálnímu věku a charakteristiky umělé inteligence musí být pokryty touto legislativou. A abychom umožnili inovace, musíme je podporovat, nesmíme je příliš regulovat a musíme se vyhnout zbytečné byrokracii. To platí obzvláště u odpovědnosti. Takže velice děkuji za vaši spolupráci a těším se na další práci na tomto stanovisku. Děkuji, Svenio. Tolik tedy bylo na našem programu pro dnešek. Já jsem obdržela vysvětlení od sekretariátu, co se pokazilo a jak jsem slíbila panu Švábovi, přečtu to, co jsem obdržela. Takže ten technický problém, který jsme měli, byl způsoben tím, že ty hlasovací lístky pro iVote byly připraveny v pátek a byly poslány poslancům v pondělí ráno. Ale zatímco sekretariát později generoval ty papírové hlasovací lístky, ten systém to tam zaregistroval jako nové hlasování a proto se to oddělilo od těch hlasovacích lístků, které byly generovány již v pátek. Samozřejmě sekretariát o tom nevěděl, takže jim trvalo nějakou dobu pochopit, proč to hlasování nezačalo pro poslance, i když bylo otevřeno v tom systému. Tento problém se nyní podařilo vyřešit. Takže s tímto vám chci připomenout, že to hlasování samozřejmě nyní již bylo uzavřeno, ukončeno. Výsledky oznámíme, jak jsem říkala, v 16 hodin, kdy tedy tady zahájíme nové hlasová, no, novou schůzi výboru a potom zahájíme konečné hlasování. Byla jsem informována, že můžeme využít systém iVote na toto jednoduché hlasování že to zkusíme tedy použít, takže eh, ti, kdo chtějí to využít, by to měli zkusit, již by tam neměly být u tohoto druhého hlasování žádné problémy. Byla jsem takto ujištěna, takže uvidíme. Takže já pro tuto chvíli ukončím toto zasedání a znovu se setkáme v 16 hodin pro oznámení těch výsledků a zahájení konečného hlasování. Myslím si, že nic dalšího k oznámení nyní nemám, kromě toho, že další zasedání bude příští pondělí 6. července, jak už asi máte ve vašich kalendářích. Mnohokrát děkuji.